Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Schůze je zahájena. Zápis včerejšího jednání a přijaté texty jsou k dispozici. Má proti tomu někdo nějaké námitky? Není tomu tak a tím považuji tento zápis za schválený. Mám tady jedno oznámení.